Good afternoon. Good afternoon. I reopen the meeting. I hope you all had a, had a very good lunch. Dobré odpoledne. Dovoluji si pokračovat v zasedání. Doufám, že jste si pochutnali a ještě než se pustíme do práce, mám zde tady takovou konkrétní organizační záležitost programu. V pořadu jednání vidíte, že dnes odpoledne se pokusíme o takový pokus totiž opravdu interaktivní eh, zasedání, kde budeme my jako poslanci mezi sebou komunikovat, tedy nikoli pouze s panelisty, ale i vzájemně. Jedná se opravdu o novinku, možná, že to bude, mm, že to zafunguje a ukáže se, že do budoucna eh, to bude stát za to, ale z tohoto důvodu bych se rád obrátil na kolegy v zadních řadách, aby si vzali jmenovku, přesunuli se sem dopředu, tak abychom na sebe lépe viděli, abychom byli sobě blíže. Prosím, vemte si své věci a posaďte se sem více dopředu, sedněme si takto v tom půlkruhu,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 vidím, že se opravdu vše pohybuje. Já vás vidím, Finsko. Obracím se na Finsko, aby se přesunulo blíž k nám. If you could cooperate, please, then, uh, because Spolupracujme, záleží na tom. Máli se tato diskuse konat, je důležité, abychom si viděli jednak s předsedou z očí do očí a jednak i vzájemně, abychom na sebe viděli. Opravdu všem prospěje, sednete-li si více dopředu. Yeah, don't forget your stroopwafels. That's correct. Don't forget. Ano, ještě si nezapomeňte vzít eh, své eh, nizozemské vafličky. Bez těch opravdu nemůžete žádné stěhování podniknout. Thank you. Thank you. Anyone in the, in the back? Děkuji vám. Jsou ještě někteří backbencheri. Eh, pokud se chcete ozvat, tak na mě zamáváte, ano? Povyskočíte. <laughs> I see the ladies uh, moving. OK, thank you. Výborně. Děkuji. Nyní postupuji slovo Tomasu Hendlovi. Tak, milí kolegové, kolegyně, dovolím si vás srdečně přivítat na třetí panelové diskusy týkající se budoucích scénářů pro investice pro konkurenceschopnou Evropskou unii, možnosti a výzvy. Tady mám spolupředsedu Dysenberga, my si ještě neznáme, jako um, osoby, které jsou v podstatě protěžky. Pan Dausenberg je předseda výboru pro finance v, v nizozemské sněmovně představitelů a já jsem předsedou výboru EMPL a už včera jsem zde předsedal. Pro nynější zasedání ještě malá technická záležitost. Nepotřebujete kartičky, budeme fungovat na principu catch the eye, tedy spontánního řečníka, prostě zvednete ruku a předsedající bude sestavovat seznam, pokusí se o určitou pestrost a prostřídávání národních parlamentů s Evropským parlamentem. Máme zde 23 jazyků tlumočení z a do těchto jazyků. Určitě se podaří podchytit co nejširší záběr názoru. Tolik k organizačním a technickým záležitostem. Nyní chci poukázat na skutečnost, že se v tomto panelu budeme zabývat investiční politikou pro zřizování pracovních míst, no a přirozeně i záležitostí otázky, zda máme příslušné kvalifikační nabídky pro osoby pro pracující, kteří by měli na svých bedrech nést budoucnost ekonomiky. Bude tedy vše napínavé a uvidíme, jak závěr bude pak utvářen dvěmi referenty. Máme tady referentky, tedy Lauro von Kest, to je ředitelka nizozemského hm, úřadu pro analýzu hospodářských politik a ona bude mít 15 minut na prezentaci. Doufám, že jsem vám příliš eh, už názoru jakoby nesebral z úst a pak máme ještě eh, místo předsedkyni organizace C OECD, tedy pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Eh, Marie obdrží 10 minut, aby se vyjádřila. Tolik na úvod. Představujeme si, že to pak rozdělíme do diskusních etap. No a samozřejmě bude-li třeba, vyjádří se i můj spolupředsedající. Dobrá, pan Duisenberg. Pokračujme dvěmi prezentacemi a posléze proběhne diskuse. Nejdříve eh, paní van Chist. Děkuji, pane předsedo. Je mi obrovskou ctí. Je to asi největší eh, zde zhromážení hm, na němž eh, doposud jsem zde hovořila. My se snažíme podporovat politiky založené na důkazech, na Eh, skutečnosti, jak v Nizozemsku, eh, tak eh, v zahraničí. Jsme něco jako Google Translate, tedy snažíme se přetavit zkoumání, výzkum a teoretiku v praxi, snažíme se udržovat určité standardy, poskytujeme poradenství rovněž i pro Radu pro konkurenceschopnost. Většinou však v Nizozemsku se zabýváme pouze analýzami, pak vyhodnocení, zda se vláda chová v souladu s pravidly, tím se zabývá někdo jiný. To je vše o mně a nyní dnešní téma úloha investic, zejména investic v veřejném sektoru eh, v podpoře oživení trhu po krizi. Proč se jedná o problém? Eh, tady růst je opravdu velice zdráhavý. Tady můžeme říci, že se pohybuje rychlostí hm, hlemíždi. Eh, obecně průměr v eurozóně 1,7 až 1,2 a zejména vysoká je nezaměstnanost. Dlouhodobá krize, finanční krize, krize měny euro stále ještě vrhá na realitu dlouhý stín. Předluženost soukromého sektoru, krize na trhu nemovitostním, dopady finanční krize na úvěrovou politiku a schopnost vzít si úvěr a zdá se, že se neustále vrací i pocit nejistoty, kam se ubíráme. Někdo říká, že je to ta nová realita, ale otázka zní, podaří se nastolit ten původní stav a je možné tomu politicky napomoci? pomoci? Ehm, není tomu tak, že by politici nedělali nic. Monetární politika například sehrála obrovskou úlohou kvantitativní uvolňování, i když se vedou diskuse o tom, zda je účinná. No a samozřejmě vedou se i diskuse obecně i o fiskálních aspektech politik, zda by mělo být učiněno více a zda by se mělo investovat ve veřejné sféře. Máme přece nízké úroky a můžeme nakopnout ekonomiku, můžeme potenciálně navýšit i HDP do budoucna. Já to zkusím zde posoudit. Jak vypadá situace u investic? Tady vidíme vývoj od roku 1995. Vidíte, že investice tvoří značnou eh, míru v rámci HDP. Tam to bylo až 20% HDP a po roce 2008 velice eh, znatelně se snížil jejich počet. Žlut, eh, USA růžové, OECD zelené, Evropská unie žluté. Tedy všude došlo k omezení investic, v některých zemích, zejména v USA a v Japonsku, už jsme svědky mírného oživení. A nyní investice z pohledu typu investice. Vidíme tedy obchodní, to je žlutá čára, nemovitosti či bydlení a pak veřejné investice, to je růžová čára co zde je velice nápadné, je, že většina investic, to jsou investice obchodního podnikatelského typu. Na druhém místě investice do bydlení a až třetí e, místo zaujímají veřejné investice. Bydlení, tam už se objem investic snižoval už od roku 2006, čili ještě před recesí. Veřejné investice tam je situace spíš vyrovnaná. A nyní, jak se investice snižovaly s během čas, znovu máme stejné barvy. Obecné snížení objemu investic z 2,4 HDP vidíme, že se rozdělil ten objem mezi eh, ubytováním a podnikatelskými investicemi až o 40 a investice do veřejného sektoru rovněž snížily, ale až o trochu později. Tady vidíme to, čemu někdy říkáme tradiční eh, staromodní investice. Nyní se podívejme na tu novinku, tedy investice do vývoje a výzkumu, jak se tam situace utváří. Oranžové mm, sloupky to je 2007 a zelené 2012. Tady vidíme, že investice do e, výzkumu a vývoje byly ušetřeny velkou měrou, protože ty zelené sloupečky jsou vyšší než ty oranžové. A to se týká i evropské patnáctky. Tady e, nad tím vidíme i e, tu evropskou patnáctku. Nyní velká otázka. Quo vadis kam jdou naše investice, kterým směrem. Vzpamatuje se investiční trh, budou růst stejnou měrou nebo pomalej, nevíme, ale pár úvah mohu nabídnout. My se domníváme, že je, či spíše není důvod, proč by se investice nemohly odrazit ode dna. Určitě budou na optimální úrovni dříve či později, ale nemusí to být úplně stejná úroveň jako před krizi. U, například u nemovitostí, tam to byla spíše bublina, nechceme ji, proto se možná v té oblasti objem investic nikdy na tu úroveň nevrátí. Dále přeorientovávání investic, jiné typy kapitálových investic, už nikoli pouze průmyslové. I e, slevy, můžeme říci, v určitých odvětvích, například informatika. Tedy to rovněž znamená, že v peněžních eh, počítáno, v penězích mohou být ty investice nižší. A nyní, pokud eh, se eh, ve veřejné sféře nevrátí ten původní objem investic, proč nepřidat více peněz právě veřejným investicím veřejného zájmu? tady můžeme přijít s takovým obecně kompromisním názorem. Nemůžeme se dívat pouze na úrokové míry ECB. To jsou ty nerizikové úrokové míry. My se domníváme, že všechny investice, včetně těch veřejných, sebou nesou riziko, takže musíte tam mít eh, něco, co to bude odrážet. Tam už máme od pěti půl eh, sníženou tu úrokovou sazbu na 4,5, ale 0 to rozhodně není, i když to je lepší úroková míra než v minulosti. Eh, jiný důvod, proč by vše hovořilo ve prospěch veřejných investicí, že ty peníze opravdu půjdou do těch investic. Lidé nebudou snažit šetřit. A pokud se vše bude řádně koordinovat, tak ty investice opravdu podpoří další odvětví, budou mít i ten keynesiánský efekt na um, spotřební e, trh a i dlouhodobý. Ono často ekonom je takový člověk, který nezmíní klady, aniž by zároveň nezmínil zápory, udělám to i já. Za prvé, Investice obecně řečeno ve veřejné sféře to jsou cesty, mosty a tak dále, ale nestálo by za to například investovat více do školství, do vzdělávání, často to nejsou ani investice technického rázu a statistiky je nepodchycují a často i z důvodů. Ale podíváme-li se kam ty peníze pak proudí, tak je to velice produktivní záležitost. Návratnost je dlouhodobá a stojí za to. Totiž jeden, o jeden rok delší vzdělávání znamená o 10% vyšší plat u dané osoby. Další otázka zní, je tomu tak, že by všechny země měly investovat více ve veřejné sféře a jsou všechny země toho schopny? Některé se liší z pohledu finančních možností. Některé země mají menší manévrovací prostor z důvodu například finančního zdraví svých rozpočtů. Ne všude vládne politická vůle či ochota a některé země ještě musí hodně udělat, aby se přizpůsobili a dodrželi pak stability a růstu. A ještě jsou i jiné důvody, proč je nějaký univerzální recept ne vždy optimální. Použiju příklad Nizozemska. Tady vidíme infrastrukturu dopravy z pohledu HDP. Tady se zdá, že opravdu Nizozemsko to nepřehání. Vidíme, že jiné země investují do dopravy více. Tedy asi bychom měli investovat více. Na druhé straně, ale když vám ukážu um, tento obrázek, tak tady to je podle hustoty silniční sítě a vidíte, že Nizozemsko je tou nejtmavší barvou, totiž už tedy hodně těch silnic má a nikoli pouze to. Zdá se, že lidé i po těch silnicích rádi jezdí. Když tady vidíte eh, ukazatel Světového hospodářského fóra, tak vidíte, že Nizozemsko je na první příčce z celé EU z pohledu využitelnosti silnic. Tedy můžeme říci na jedné straně ano, teoreticky by bylo možné zvýšit výdaje na dopravu, ale pokud se podíváte na stávající situaci, tak to nesmíte přehánět. A stejná věc u výdajů Samozřejmě, že všechny země investují do soukromého i veřejného vzdělávání. Tady to vidíte na žáka. Znovu, zdá se, že v Nizozemsku je to spíš takový zlatý střed a ty peníze na žáka nejsou až tak vysoké. Ale když se podíváte eh, na výsledky v testech PISA, tak je Nizozemsko na špici. Tedy pokud mi někdo řekne, máte ty peníze, můžete přidat, máte je, zdá se, že to má i smysl, tak jak je to snadné pak ty peníze smysluplným způsobem investovat do školství. Totiž veřejné investice mají často velice dlouhé období, v němž se až zúročí. A jak to v Nizozemsku plánovat, abychom ty peníze investovali smysluplně? Máme tedy ekonomiku ať už jednorukou nebo dvou rukou. Ano, máme jednak možnosti investovat, zdá se, že vše svědčí pro, ale pak se musíme zamyslet a um, máme i EU, která se snaží přicházet s vysvětlením. Některé země mají větší potřebu veřejných investic a pak eh, přicházejí na řadu finanční požadavky a Junckerův plán je celounijní té nebere v úvahu externí faktory, ale ani Junkrův plán není lehce proveditelný. Nebude se snadno spravovat. Peníze sice na někoho spadnou v tom pytli, ale pak jak zvyhodnotíme, co se s nimi stalo a zda e, opravdu obohatili tu realitu, jak si přejeme. Eh, investice tedy jsou důležité, není to všelek, veřejné investice mohou sehrát svou úlohu, ale dá se sáhnout i k jiným záležitostem, například investice do vzdělávání, Můžeme ale přistoupit i ke strukturálním reformám a dokonce i tam je možné přijít k obrovským výhodám. Například Mezinárodní měnový fond vypočetl, jak se dá zvýšit potenciální HDP tím, že přesuneme regulační zátěž na jiné subjekty. Rovněž zda posunete na přední čáru i reformu pracovního trhu. Při zvýš, změně rámce se dá takto například o 5 až 7 zvýšit HDP u těch záležitostí týkající se trhu práce o 3 takže to není zanedbatelné. Tedy shrnuto, to. Um, Vypředávání z krize je pomalé, e, veřejné investice v tom mohou sehrát svou úlohu, nezapomínejme však na vzdělávání a e, nepřehledněme nutnost strukturálních reform. To by bylo z mé strany vše. So the next speaker, thank you. Děkuji, paní Pachajs. A dále pohovoří paní Kivinemi. You, Mr. Chair, ladies and Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, jsem velice ráda, že zde mohu být a děkuji také Nizozemsku a Evropskému parlamentu za zorganizování tohoto setkání. To téma je velmi dobře zvoleno a i Nizozemsko už udělalo pro to téma mnoho. Eh, mělo také předsednictví eh, OECD loni a když premiér Mark Rutte eh, navštívil našeho generálního tajemníka, Mark nám tehdy řekl, že má tři priority, co se týče předsednictví MCM. A to jsou investice, investice a investice. A to v jakémkoliv pořadí. Takže toto je pokračováním té vaší spolupráce s OECD. Tady mám eh, první slide, nemá nové informace tady vidíte, paní van Hest ve své prezentaci poskytla dobrý přehled o aktuální situaci, k tomu nemám co dodat. Co se týče čísel růstu, my odstartujeme další střednědobý ekonomický výhled. Zítra bohužel vám nemohu sdělit, jak ta čísla budou vypadat, ale velkého překvapení se nedočkáme. Růst bohužel ještě eh, nedosáhl potřebných eh, hodnot. Loni, loňský rok eh, byl zklamáním a letošek nebude o moc lepší. A když se podíváme na investice a ten graf nalevo, v celé OECD investice se vrátila na hodnoty z doby na počátku krize. V eurozóně jsou investice o skoro 10 nižší eh, nad eh, pod hodnotou v roce 2008 ve většině členských států. Takže je potřeba mnohé zlepšit, abychom dosáhli lepšího růstu. Ten potřebujeme, abychom zlepšili zaměstnanost. Zde vidíte názory podnikatelské sféry. Ta se bojí investovat, někdy ani nemůže. Toto vychází eh, z situace v roce 2015, kdy jsme provedli průzkum klima eh, mezi podnikateli a vidíme, proč jsou tak zdráhaví. Jednak e, je nízká domácí a globální poptávka, za druhé přetrvává nejistota politická a za třetí regulativní překážky, které stojí v cestě dobrým příležitostem k investicím. A v některých zemích jsou to i finanční limity, které jsou stále ještě akutní. V několika členských státech eurozóny, zvláště těch, e, které byly krizí nejvíce postiženy, e, Nesplácené půjčky snižují schopnost bank půjčovat a investovat. A když se podíváme na veřejný sektor a investice do infrastruktury, i ty jsou omezovány eh, opatřeními, eh, jež eh, mají za cíl splnit krátkodobé rozpočtové cíle. Co tedy můžeme za OECD dělat? Za prvé, a to vidíte zde, a když hovoříme o krátkodobém výhledu růstu, je možné udělat více na fiskální straně k posílení e, souhrné poptávky. Tady jsou naše odhady. Když by všechny členské země OECD zvýšily investice o půl procenta HDP, jaký dopad by to mělo na růst HDP eh, a jaký dopad by to mělo na veřejný dluh. Vidíte, že je možné pomocí této společné akce zvýšit růst HDP a zároveň i snížit zadluženost. Vliv na zadluženost by to jistě mělo pozitivní. Kdyby eurozóna podnikla tento krok sama, bez ostatních členských států OECD, i v takovém případě by ty účinky byly pozitivní ne tolik, jako kdyby takto postupovaly všechny země OECD, ale i, po, ale i přece jenom, kdyby eurozóna toto učinila sama o sobě. Projekty potřebujeme kvalitní a potřebujeme i opatření strukturální politiky. Jedním z našich klíčových doporučení eh, jsou strukturální reformy. A tady to vidíte, tempo takovýchto reform se zpomaluje v eurozóně, My potřebujeme dobře zacílené reformy, které by pomohly zvýšit produktivitu, zaměstnanost a dlouhodobý výhled na růst. A klíčovou výzvou je také zlepšit pozitivní prostředí a schopnost tedy investorů podívat se na nové trhy, jak už doma, tak za hranicemi. To znamená opatření, které by podpořily eh, pracovní trh a trh produktů, zvýšily jejich efektivitu a zaměřit se i na strategie inovace, vzdělávání a, eh, a školství. Co se týče toho pozitivního prostředí pro investice, OECD aktualizovala eh, rámec politik pro investice který představuje celistvou a systematickou cestovní mapu. Pomocí tohoto nástroje by země mohly rozpracovat svůj systém, systém spravedlivější, transparentnější a předvídatelnější. Takové prostředí by bylo eh, vhodné pro investice. Pomocí tohoto nástroje by také bylo možné, aby se země zapojily do eh, účinné propagace investice a stimulovat také zelené investice, proto vás chci vyzvat, abyste tohoto nástroje opravdu využívali. Co se týče právní úpravy, zde vidíte, že jsou veliké rozdíly mezi různými státy co se týče restriktivní právní úpravy. Víme, že v některých odvětvích eh, toto skutečně eh, brzdí investice, zvláště v odvětví síťovém, jako je energetika, eh, doprava a telekomunikace. Tyto složité regulativní postupy brzdí přeshraniční investice Podniky musí překonávat vyšší překážky, chtějí-li investovat v zahraničí. Je zajímavé, že nejde ani o tu restriktivitu právní úpravy eh, v jednotlivých zemích, eh, což brzdí investice, ale je to také míra eh, rozdílnosti právní úpravy mezi jednotlivými státy. OECD a její analýza jasně ukazuje, že regulativní heterogenita snižuje přeshraniční investice a to je úkol pro Evropskou unii a její vyjednávače, aby prosadili regulativní harmonizaci. To je důležitou prioritou pro Evropu. Rovněž jsme změřili, že ku příkladu 20% snížení eh, regulativní eh, různorodosti mezi různými zeměmi EU by mohlo zvýšit přeshraniční zahr- přímé zahraniční investice v EU e, mezi 13 a 33 procenty. A zase kolektivní akce, co se týče strukturálních reform na evropské úrovni, by zmnohonásobilo tento pozitivní dopad. Zde vidíte určité shrnutí doporučení OECD pro Evropskou unii na základě třech eh, analýz EDRC, ekonomická, eh, ekonomické hodnocení, které vypracováváme pro každou eh, zemi a pro Evropskou unii jednou za dva roky, vždy to vyjde v květnu či červnu. Takže to se dozvíte to nejnovější od nás, co si myslíme, že by bylo třeba udělat. Co se týče plánu investic pro Evropu, my jsme velkými, investice, eh, my jsme velkými zastánci investic. V případě úspěchu by investice mohly prospět celé eurozóně, co se tady týče této věci. Potřebujeme ochotu akceptovat vyšší riziko, to je důležitá podmínka, máme-li eh, za tři roky splnit ten úkol 315 miliard nových investic. Nejde ale ani o právní předpisy uvnitř Evropské unie, co je třeba podrobit analýze, je nutné se podívat i za hranice Evropské unie. I tam je vývoj důležitý a i zde hraje OECD významnou úlohu, co se týče investiční agendy G20, kdy eh, identifikujeme zkušenosti a výzvy investičních strategií členských zemí G20. Důležitou výzvou je eh, propagovat dlouhodobé financování ze strany institucionálních eh, investorů, Eh, kteří by pomáhali překonávat změnu klimatu a dlouhodobé strukturální rozdíly a to je také eh, v srdci dlouhodobého eh, investičního projektu OECD, kdy můžeme členským zemím nabízet konzultace, jak zvýšit investice institucionálních investorů do infrastruktury. Tady vidíte shrnutí toho, co vám chci říci, co tady potřebujeme. Fiskální nástroje k podpoře eh, krátkodobé eh, souhrné poptávky a reformy k odstranění eh, právních překážek a podpoře dlouhodobého financování. To platí pro evropské eh, státy. Tady mluvíme i do, pro, o investicích do malých a středních podniků. Tady zaostáváme za USA. Eh, jednou z výzev Evropské unie eh, je také politická nejistota a i tu je třeba řešit na evropské úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Dámy a pánové, toto tedy je analýza OECD o tom, co je třeba dělat a ráda s vámi budu na toto téma debatovat dál. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Máme zde před sebou dvě prezentace, dva názory a nyní máte slovo. Obě prezentace obsahovaly analýzu problému a současný stav a možná v kostce se dá zhrnout jako nedostatečný růst a v obou prezentacích byla řada doporučení. Slyšel jsem o veřejných investicích, investičním plánu pro Evropu, za druhé o strukturálních reformách a zpomalování tempu reform, takže je tu volání OECD po urychlení reform a regulační harmonizace a poslední jednotného trhu. Nechci zde zhrnovat všechny doporučení, ale chci jenom poskytnout určitý přehled. Takže vaše názory a prosím reagujte také na sebe, kdo to chce zahájit. Ano, číslo, číslo 66, silnice 66 a pokud stlačíte tlačítko. Děkuji, děkuji za vynikající prezentace. Obě byly velmi dobře zpracované. Chci doplnit ještě jeden prvek. Týká se investic a důrazu na soukromé investice. Když padne rozhodnutí o investici, klíčový, klíčový faktor je cena finančních prostředků a v řadě regionů cena finančních prostředků je vyšší než vlastní investiční kapitál. Takže rozhodnutí o, pro soukromou společnost, eh, aby investovala, je spochybněna, pokud je tento poměr tak obrácen. A ceny financování jsou pod úrovní tedy návratnosti kapitálu. Takže tyto dvě věci jsou kritické pro podporu investic. Za druhé, Víme také, že náklady financování nejsou jednotné v Evropské unii, což znamená, že schopnost rozlišu, tedy oddělení ceny tedy úvěru a rizika. A je tu také vlastně průnik státního rizika a ceny státního dluhu a to se zejména šíří na jihu Evropy, tedy jak můžeme eh, umožnit našim podnikům, aby eh, mohli investovat a, a zmírnit vlastně eh, rizika pro tyto společnosti. Kdo na to chce zareagovat, na tuto otázku? Vidím, že číslo 61, případně 62. Je to reakce na na něco jiného? Chce někdo ještě zareagovat na náklady financování? A jak se promítá eh, riziko státního dluhu na, na uvěrování podniků? Takže další bod, 62, prosím. Ten pán za vámi, ano. Milí kolegové, chtěl bych eh, poděkovat oběma dámám, které přednesly prezentace, které jsme teď vyslechli, protože jsou to užitečné informace, ze kterých můžeme čerpat. Světová ekonomická a finanční krize znamenala, že Unie, Unie a členské státy čelili problémům velmi nízkých investic. Nejvyšší investice byly v roce 2007, ale potom došlo k poklesu o 15,6%. A pro některé země v Jižní Evropě to bylo 40 až 50%. Tedy ekonomický růst eh, zpomalil a to má dopad na konkurenceschopnost a rozvoj je nedostatek kapitálu, Evropa nemůže růst a je nedostatek pracovních míst. Ve včerejších prezentacích pan Juncker hovořil o základních pilířích nebo základních osách proto, abychom mohli nalézt řešení problému Řecka, reformy a investice. A předseda Evropského parlamentu pan Schulz hovořil o dramatické krizi v Řecku kvůli přítomnosti řady uprchlíků. Všichni víme, že komise schválila řadu opatření pro financování investic z rozpočtu Evropské unie. Takže bychom měli vzít v úvahu tyto skutečnosti, abychom eh, mohli přispět iniciativám pro řešení problému. Investiční plán pro Evropu má za cíl překonat překážky s investicemi. Junckerův plán neboli EFSI je klíčovým bodem tohoto plánu, protože se bude snažit o investovat do vzdělávání, do výzkumu, do inovací, do obnovitelných zdrojů energie a infrastruktury. Takže potřebujeme globální přístup k této otázce, tedy k otázce nedostatku investic v Evropě. A bohužel skutečnost je, že v Řecku investice jsou zanedbatelné. Měli bychom využít přínosy z jednotného trhu. Měli bychom snížit administrativní zátěž. Měli bychom být rozhodní a transparentní ve snaze řešit veškeré překážky pro investice a přilákat eh, co nejvíce soukromých investic, aby evropské národy se vrátily k prosperitě díky silným investicím. A takto se nám podaří dosáhnout úspěchu na mezinárodním poli a přispějeme tedy obchodu i investicím. A pokud chceme být konkurenceschopnější v souvislosti se zeměmi, kde jsou nízké výrobní náklady, tak je třeba přijmout konkrétní opatření. To je jediná cesta, jak vytvořit oblast stability a prosperity pro všechny občany EU a zejména pro země, které čelily nedávno bezprecedentní krizi jako Řecko. Děkuji. Děkuji. Slyšel jsem jasné prohlášení, že investiční plán EFSI byl základním prvkem plánu. Chce na to někdo reagovat? Vy jste jasně se vyjádřil pozitivně. Mě by zajímalo více názorů na EFSI. Prosím, 154, ano? Můžete se představit, Já souhlasím eh, s řeckým kolegou v jedné věci úplně. My potřebujeme více soukromých investic. Eh, plán Junkra a veškerá opatření Evropské unie jsou důležitá, ale nezahr- nenahradí soukromé investice a ty mohou vzniknout pouze, když vytvoříme atmosféru důvěry a stability, když vím, že mám vládu, která jedná spolehlivě, když vím, že mám státní zprávu, která je spolehlivá, když vím, že mám pracující, že, kteří nebudou každé tři týdny stávkovat, když mohu eh, důvěřovat ve svou zemi a její ekonomický systém. To je to důležité, abychom v Evropě vytvořili ovzduší důvěry. A to můžeme zvládnout pouze, když budeme krize řešit společně. Jedna krize, a o tom řecký kolega mluvil, je migrační krize která se týká Řecka stejně jako třeba Německa, Švédska a dalších zemí. A když chceme vlastně povzbudit soukromé investice, vzbudit důvěru a pomocí důvěry soukromé investice, je důležité, abychom řešili krize společně. E, není možné nechat Řecko, Balkán a tak dále a doufat, že tam přijdou investice, když nebudeme společně řešit krize. Společně se tomuto problému věnovat a proto jsem proto, abychom tento reformní kurz, který jsme si v Bruselu společně odsouhlasili, abychom jej realizovala, abychom jednali spolehlivě a abychom summit zítra a pozítří využili k tomu, aby se skutečně mluvilo jedním hlasem a problémy řešili společně. Dobře, děkuji. Takže vaše Eh, reakce eh, je taková, že EFSI nemůže nahradit investice, že jde o to skutečně eh, vzbudit důvěru. To slovo důvěra jsem tam teď slyšel asi stokrát. Je důležité podle vás, abychom vzbudili důvěru tím, že budeme jednat společně. Chce na to někdo reagovat, na ten investiční plán a tak dále? Číslo 9, prosím, představte se a z jakého parlamentu jste. Děkuji. Já jsem z druhé komory eh, v Nizozemsku. My zde hovoříme o potřebě na eh, soukromých investic. Já reaguji přímo na německého kolegu a proto potřebujeme důvěru, řekl. Myslím, že především velké podniky, které mají obrovské množství peněz na investice, obecné, obecně řečeno, subjekty by měly důvěřovat tomu, že se najde poptávka pro jejich zboží či služby. A velká otázka zní, jak tedy investovat a jaké druhy investic potřebujeme, abychom dosáhli inkluzivního růstu, který také zajistí budoucí poptávkou, eh, poptávku, která bude distribuována tak, aby investoři mohli najít spotřebitele pro své produkty. Děkuji. Děkuji, tamhle je další eh, Eh, reakce číslo 31, prosím zase, představte se a řekněte. Moris Laury z Estonska. Já souhlasím s kolegou, co se týče soukromých eh, investic. Ty skutečně vytvářejí růst. Když hovoříte s podnikateli, tak eh, ti si skutečně stěžují na nedostatek důvěry. Nevědí, co bude. A to se týká jejich podniků a celého hospodářského prostředí ale v nedávných letech vidíme, že jsou znepokojeni i politickou situací. Já nemluvím jenom o migrační krizi, já mluvím také o tom, co dělá Rusko, všechno to, co se děje. Takže především musíme vyřešit všechny tyto problémy. A další otázkou je, že je vlastně snazší získat úvěry a soukromé peníze pro velké podniky. Malé podniky to mají těžké. V Estonsku malé podniky jsou opravdu maličké v evropském měřítku. 20 zaměstnanců je v Estonsku už poměrně slušně veliký podnik. Takže pro tyto subjekty je velmi obtížné získat financování, i když jsou eh, úrokové sazby nízké, protože eh, banky, které jsou u nás mezinárodní banky, jsou stále ještě nervózní řadou problémů, které se ani tak přímo netýkají Estonska, ale celé Evropy. Takže my musíme překonávat i tato rizika. A ty prezentace, které jsme vyslechli, ty byly opravdu dobré. Jako ekonomka bych s vámi ráda debatovala o eh, každém tom výroku, na to tady ovšem není čas stále si myslím, že je potřeba eh, se zaměřit především na to, jak snížit veškerá ta rizika, před kterými stojíme. Děkuji. Děkuji. Takže to, co jasně vyplynulo. Důvěra, společné řešení problémů, nejenom geopolitických problémů, ale i ekonomických problémů. Eh, padla tady otázka financování a eh, tomu se také věnovala paní van Heist, především financování pro malé a střední podniky. Je zde někdo, kdo by na to rád zareagoval? Přišel s nějakým doporučením? Ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Ruman Gečet a jsem z parlamentu v Bulharsku. Mám dvě, dva body. Za prvé, soukromé a veřejné investice se eh, od sebe značně liší. Když to berete jako eh, příležitost pro veřejné a soukromé partnerství, pak je to zase něco jiného. To znamená, když vypočítáváme eh, veřejné investice, tak jednotka eh, investice, ta se musí přepočítat eh, minimálně tři až čtyřikrát, má-li veřejná investice přilákat soukromou investici. Takže infrastrukturní projekty, obrovské investice, dokonce i do průmyslu, které jsou stimulovány rozpočtem nebo plánem, jako je třeba Junckerův plán, ty by měly velice pozitivní dopad na růst eh, v Evropě. Za druhé si myslím, že je potřeba věnovat pozornost eh, bankám, eh, které podporují veřejné investice. Tady je hodně řeč o malých a středních podnicích, které mají problém získat úvěr. Evropská komise a národní parlamenty a vlády musí především věnovat pozornost Eh, bankám, které by byly ochotny poskytnout úvěry malým a středním podnikům. Dobře. Já jsem eh, úplně nerozuměl tomu, eh, jak, jaký, jak, jaký typ bank máte na mysli. To jsou specializované banky, veřejné banky, které jsou financovány soukromým trhem, a, ale poskytují úvěry za velice zvláštních příznivých podmínek pro malé a střední podniky. Eh, dobře, to je dobrý nápad, děkuji. Tady vpředu 36, vy jste se hlásil, prosím, představte se. Děkuji, pane předsedo. Francesco Cariello z italského parlamentu. Budu mluvit italsky. Penso che le aziende italiane... Domnívám se, že italské podniky, aby mohly investovat, potřebují čelit eh, méně byrokracii a mít eh, stejné úroky, jako jsou tedy v tom území, kde investují. To se týká soukromých investic. Junckerův plán, největší investiční plán Evropské unie, tak tento plán neumožňuje realizovat to, o čem jsem mluvil, tento plán má přilákat soukromé investory, ale neměli bychom vytvářet dominantní postavení na trhu. A překážet konkurenci. Protože pokud budeme investovat eh, do soukromých podniků, tak vytváříme vlastně formy státní pomoci pro některé soukromé subjekty a tak to neusnadníme, aby se projevovala hospodářská soutěž. A kromě toho jiné podniky by mohly v této situaci eh, vidět, že jejich investiční možnosti jsou spochybněny. Tedy Junckerův plán by měl být investicí pro redukci byrokracie ve veřejné správě a měl by usnadnit postavení podniku, aby si mohli konkurovat eh, na naroveň. Vaše pocity z Junckerova plánu, pokud si to dovolím shrnout, jsou méně vřelé než u ostatních. Tam eh, kolega 283 vzadu. Ano, děkuji. Já jsem Uroš Prikl a jsem ze Slovenska. Jsem rád, že se netážeme, zda vůbec investovat či ne. Odpověď tady je jasná. Shodujeme se, že investice potřebné jsou. Já osobně dále vidím veškeré investice do veřejného sektoru, ať se jedná o budovy, silniční infrastrukturu, železnice a tak dále v pozitivním světle, protože to je stimul pro mobilitu, to je stimul pro pracovní trh. A líbí se mi i námět investic do školství to je rovněž typ investice, který se rozhodně zúročí, který nám pomůže a pomůže i pracovnímu trhu budoucnosti. Nicméně musíme se tázat. Máme celou řadu otazníků a nevyhneme se jim. Totiž u každé investice se musíme tázat, proč. Proč je potřebná. Zároveň přece jsme zadluženi a naším vstupním, předstupní podmínkou pro hospodářský růst je odlužování. Další věc, když hovoříme o zaměstnanosti a sociálních politikách, ano, záleží na nich, ale zároveň je třeba zajistit, aby se zaměstnanost zvyšovala, nezaměstnanost snižovala a otázka zní, kdo by měl investovat. Veřejný, ale i soukromý sektor a poměr mezi těmi investicemi, je třeba nastavit přesně správně. Není, nejsem přesvědčen o tom, že ta partnerství soukromého veřejného sektoru jsou vždy to nejlepší možné, ale tady by bylo těžké to vše rozebrat ve zkratce. A nyní, jak přistupovat k investicím? Tam vždy si musíme položit dvě otázky, či dvě záležitosti musíme zvážit. Jednak buďme realisty z pohledu toho, co čekáme od investice. Nelze čekat, že se nám vše vrátí, že to budeme těžit už dnes nebo zítra. Některé potřebují roky, některé investice, aby se zúročily. A druhá věc, druhý aspekt, stát a bankovní odvětví nám mají investice umožnit a banky přitom jsou přesně těmi aktéry, které nás klamaly v roce 2008, kdy nastala finanční krize a nyní v tom vidím určitou zodpovědnost bank. Ty by měly se cítit zodpovědný za podněcování investic. A pokud se banky cítí příliš osamoceny, tak by měl státní sektor pomáhat například v tom, že bude snižovat investorům poplatky, případně i umožňovat jim určité daňové výhody. Zároveň i zbavování se byrokracie, to je automatismus. A poslední v tomto kole je tady, ano, jste to vy, 283, hned tady napředu výborně jste v bezpečí, totiž vy ještě a pak už odpoví panelisté. Já jsem z Lotyšska, z Národního sněmu v Lotyšsku, Sajma. Abychom si to vyjasnili, hovoříme o bankách, které by mohly vzniknout z podnětu státu. Nevím, proč nehovoříme o například stát, rozvojových bankách v rukou státu komunitární právo je nezakazuje. nezakazuje. Totiž jde nám o to, aby veřejné fondy byly investovány například do bankovního kapitálu, do základního kapitálu a ten je pak bude vypůjčovat. A to by umožnilo desetinásobek investorských prostředků eh, k dispozici proč nemůžeme tvořit nová aktiva. A tím, že by to byla banka ve státních rukou, tak by to nevedlo ani k inflaci. Věnujeme je rozvoji spíše než pouze utrácení spotřebitelskému a důležité je, aby se tvořila hodnota v zemi a nikoli pouze dovážela. Na tom záleží zemím jako například Lotyšsko a pak jde o udržení konkurenceschopnosti v rámci daného státu. Chci všem připomenout, že situace například v Lotyšsku má podobu německého hospodářství po druhé světové válce. Němečtí podnikatele neměli zajištění, neměli peněžní prostředky a bylo málo mužů v produktivním věku a Němci to vyřešili tím, že založili banky, které patřily státu a e, spolkovým vládám. A já bych si řík, to vidím tak, že právě i pro země, které se zrovna dostávají z krize, se jedná o optimální řešení, jak nakopnout investice v daném hospodářství. Děkuji, říká předseda. Nyní dávám slovo panelistům. Slyšeli jsme mnoho názorů o například míře důvěry v EFSI, eh, tvorbě investic, podobě investic, typu investičních bank, jejich vlastnictví a tak dále. Paní Ikiminiemi. Děkuji, pane předsedo, děkuji za komentáře. Opravdu velice živá a zároveň pádná diskuse. Zajímavé názory. Chci se vyjádřit k otázce důvěry a mnohým otazníkům, proč často ta důvěra schází. Jsme toho svědky rovněž i v zkoumání PIAK v té dotazníkové akci, v tom průzkumu trhu. Co je tedy opravdu třeba, aby si Evropská unie dokázala poradit s výzvami například v podobě migrační krize. A tady mohu pouze říci, nepřipuste, aby se zhroutil šengenský prostor. To k tomu rozhodně není potřeba. A nyní podíváme se na určité statistické údaje z nedávné doby. Dají se vykládat i ve smyslu toho, že máme zde těžko vysvětlitelné záležitosti. Například proč ta čísla jsou právě taková. A jedna ze záležitostí spočívá v tom, že jsme spočítali, že když máme takto nízké úrokové sazby jako nyní, tak eh, z důvodu eh, depreciace měny euro a levné nafty minulý rok by teoreticky ten růst měl býval být o 1% bod vyšší, než tomu bylo eh, ve skutečnosti. A pouze pět let v hospodářství EU byl, um, byl růst obchodu nižší než růst HDP. No a právě nyní tomu tak je. Um, minulý rok však byl právě jedním z těch let, kde nebyla krize, z těch pěti tedy případů, kdy byl růst obchodu stejný nebo nižší než růst HDP a přesto k tomu došlo. Souhlasím s mnohými z vás, kteří říkají, že eh, nelze přecenit soukromé investice, že se tam jedná o ten správný klíč, který nám otevře dveře k růstu. Jedna z loňských záležitostí spočívala v tom, že dokonce i v USA americké firmy mohli investovat dvojnásobek toho, co opravdu investovali. Měli k dispozici ty peněžní prostředky, měli samotny měli kapitál a přesto to neučinili, to rovněž asi vypovídá o nedostatku důvěry. A nyní druhá otázka či podotázka, jak na to, co si počít právě v Evropské unii či v eurozóně. Prohloubení spolupráce na finančním trhu. My jsme se podívali na jeden aspekt jednotného trhu, totiž služby žádostivější prosazování směrnice o službách samo o sobě by mohlo vygenerovat 0,6 až 2 HDP navíc dlouhodobě. A to je pouze jedna záležitost, tedy lepší fungování jednotného trhu, prohloubení spolupráce. Hovořili jste rovněž o energetické unii, o kapitálové unii a jednotný trh. To je ten správný přístup. Děkuji. Ano, prohloubení jednotného trhu, to je dobré téma, na které určitě naváže paní van Hest. Já si velmi vážím vašich odpovědí a důvěra je významným faktorem. A došlo k rozdílům v Evropské unii. Některé členské státy eh, rychleji obnovily důvěru a na trhu a pokud eh, děláte to, co je třeba, tak eh, jste za to odměněni. Co je, ale neexistuje zázračný lék. Eh, děláte řadu věcí a nakonec to vše do sebe zapadne. Soukromé investice, samozřejmě, soukromý sektor potřebuje příležitosti k odbytu, buď doma nebo v zahraničí a je potřeba, aby investice běžely plynule, takže omezení byrokracie není samo sobě nezbytné. Může to být ale cesta ku předu. Pokud jde o uvěry, tak i když máte trh, tak se těžko získávají prostředky, uvěry. A pokud srovnáme přístup EU a Spojených států, pokud je o řešení bankovní krize, jsou zásadní rozdíly. Ve Spojených státech provedli rychlý úklid, zatímco v eurozóně to trvalo déle a pokud je potřeba stále ještě uklidit v některých bankách, tak eh, neváhejte, ale je třeba to skutečně urychlit, protože čím dříve budou banky postavené na správných základech, tak budou moct opět začít uvěrovat a na to se všichni těšíme. Pokud jde o prostředky pro malé střední podniky, je problém, který existuje i v Nizozemsku, není to snadno řešitelné. Malé a střední podniky jsou v zásadě riskantnější a stojí tedy více jim poskytovat úvěry. Sami o sobě eh, ty prostředky, dostávají, které dostávají, jsou menší, takže je to nákladnější. Na druhé straně to neznamená bezprostředně, je třeba se obracet, poskytovat úvěry státním podnikům. Riziko má svou cenu, musí být oceněno. A pokud investujete, kapitál, tak investujete tam, kde je největší návratnost. A to je také třeba uvážit. Státní podniky mohou být různě organizovány a je třeba zamezit tomu, aby úvěry tekly tam, kde eh, to mají, kde se to líbí politikům. Já nechci nikoho tady urazit, ale to je věc, kterou je třeba vzít v úvahu, je to obtížný problém. A ani Nizozemsko to ještě nevyřešilo. Děkuji. Děkuji. A vaše poslední poznámka o státních podnicích je v duchu toho, co, jsme zde zazně, co zde zaznělo o státních bankách a veřejném kapitálu, který vlastně vytěsňuje soukromý kapitál. Zatím něco, co by navázalo na tyto... Já jsem měl z Becker, já jsem součástí, patřím tedy k nězemskému senátu. Čím více naslouchám řečnici z OECD a z CPB, tak mě zaujalo, že od začátku jednotného trhu a evropské integrace to bylo v samotném jádru Evropské unie a podniky eh, eh, stojí o určitou velikost, určitý rozsah a investice budou lákány do širších oblastí v Evropské unii. A to nastane, když bude trh harmonizovanější. Potom se to může šířit a všichni z toho budou těžit eh, podstatnějším způsobem. Takže harmonizace je skutečně to první, co musí nastat. A když vidím Junckerův plán, tak by tu měla být výrazná snaha eh, o Junckerův plán plus, a protože to, o co stojíme, je skutečně vnitřní trh a od roku 2005 ten proces se zpomalil. A o tom se už moc nemluví. A jsem rád, že to zaznělo, protože to je skutečně potřeba. Děkuji. Takže co s tím? Paní Kedvině mi jasně řekla, jak pro europoslance, tak pro poslance národních parlamentů jasně zaznělo, že tempo reform eh, zpomaluje. A vy jste říkal, a já bych doplnil jednu věc. Infrastruktura Evropské komise a evropské byrokracie je hodně kritizována, ale jednu věc jsou schopni a to je harmonizovat to směrnice a další oblasti. A teď se to už neděje. A myslím, že všechno proto existuje snad až na politickou vůli. A to bych tedy podpořil pro ostatní prohloubení vnitřního trhu, urychlení harmonizace. Jaké jsou názory na toto? Co si o to myslíte? Další náměty. 149, prosím. Ta eh, Česká republika, Senát. Já se možná vrátím k těm eh, investicím, eh, k tomu Evropskému fondu pro strategické investice, ESI Eh, kde eh, náš Senát vnímá pozitivně eh, jako nástroj, jehož hlavním účelem je podpořit navýšení veřejných a soukromých investic a to s tím záměrem oživit hospodářský růst v rámci Evropské unie. Vrátím se k tomu, u nás stát prostřednictvím průmyslových zón podporuje příliv zahraničních investic. Samozřejmě mm, už si asi nevystačíme v rámci 28 že si budeme navzájem dělat nějaké investice většího rázu, takže u nás v těch eh, průmyslových zónách fungují investice nové Korejské republiky, eh, v poslední době i Čínské republiky. Eh, vyrábí tam auta Toyota, Peugeot, Citroën a podobně. A k tomu fondu pro evropské strategické investice bychom uvítali, protože má se sestavovat nějaký seznam, aby to byla maximální míra transparentnosti při sestavování těchto seznamů projektů způsobilých pro financování z toho Evropského fondu strategických investic, jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie a aby to bylo transparentní i při výběru konkrétních projektů. Zároveň považujeme za důležité, aby při výběru těchto způsobilých projektů bylo patřičně zohledněno i tematické zaměření programů Evropské unie, jako je Horizont 2020, CIF a podobně. Takže to jsou takové zkušenosti eh, z naší malé republiky, tak eh, potom ještě máme v tom bodě, který, který, který jsme pověřili předsedům Senátu, aby to postoupil i Evropské komisi, že podporujeme důkladné zhodnocení fungování EFSI plánované na rok 2018, a to primárně s ohledem na jeho reálný dopad na růst investic v Evropské unii a tvorbu nových pracovních míst. Děkuji. You, you, you've come back to FC, which you are... Vracíte k EFSI, eh, jste jasným podporovatelem eh, FC EFSI. Další myšlenky, vy také chcete hovořit o EFSI, prosím, máte slovo, představte se. Olavy Anabisela eh, z finského parlamentu. Děkuji. Eh, vyslechli jsme opravdu eh, skvělé prezentace od našich panelistů. Investice sehrávají zcela zásadní úlohu, nezbytnou pro obnovu a růst v Evropě a je to také otázka důvěry, jak zde zaznělo. Ekonomika se musí těšit nezbytné důvěře, aby začaly Eh, proudit investice. Já se chci zeptat na bioekonomiku a investice do čistých energií. To jsou důležité příležitosti. My už jsme s tím začali. Jak vy se díváte na toto? Měla by Evropská unie investovat s ohledem na klima a změnu klimatu, eh, investovat do eh, klimatu a biotechnologií? Dobře, takže to je další otázka, jestli investice by se měly specificky zaměřovat na čisté technologie, eh, takže tuto otázku si zapíší panelisté. A další otázka, eh, pán tamhle vzadu, 347. Vážený pane předsedo, Eh, vážení kolegové, já se jmenuji Attila Tyrky a zastupuji maďarský parlament. Já chci hovořit o správném poměru grantů a půjček. Podle nás vhodný evropský přístup k podpoře investic by měl vycházet ze správného poměru grantů oproti půjčkám, protože granty by pomohly méně rozvinutým členským státům dohnat vývoj. Jménem eh, Maďarska vítáme plán na ekonomickou obnovu, který byl eh, představen eh, v prosinci 2014 a vítáme i jeho investiční cíle, to znamená cíle EFSI. Věříme, že i granty je potřeba udržet mimo půjčky, protože i granty představují příležitosti a jsou rozdíly mezi úrovní investic v různých členských států, státech a abychom eh, zajistili eh, eh, kohezi, potřebujeme tedy i granty. Maďarsko se těší na využívání EFSI i mimo dalších finančních nástrojů. Mnozí zde řekli, a my s tím souhlasíme, že proces financování, proces aplikací by měl být jednodušší. Eh, jestli už se nikdo nechce vyjádřit k EFSI, tak bych rád dal slovo panelistům, aby reagovali. Zazněla zde řada vyjádření ke transparentnosti EFSI a kritériím, která se uplatňují pro EFSI a další otázka se týkala EFSI a konkrétních investic do eh, čistých technologií. Děkuji, pane předsedo. Co se týče možností eh, investic do eh, čistých technologií, bioekonomiky a eh, cirkulární ekonomiky, myslím, že tady je veliký potenciál, zvlášť když hovoříme o COP21 a dohodě dosažené v Paříži před několika měsíci. To jsou velké výzvy pro celou Evropskou unii. Máli skutečně splnit všech těch dohod, všechny ty dohodnuté cíle. A není možné eh, realizaci omezit pouze na Evropskou unii. I ostatní země se musí přidat k plnění těchto cílů. Má to veliký potenciál po celém světě. Komise je velmi aktivní eh, v oblastech bioekonomiky a cirkulární ekonomiky a snaží se i vyzývat členské státy k vytváření prostředí, které by bylo příznivé pro bioekonomiku a cirkulární ekonomiku. Takže to je jistě cesta, kterou bude dobré se vydat. Co se týče EFSI a podrobného provádění EFSI, to je víceméně v rukou Evropské unie struktura grantů a půjček a to všechno, ale já chci zdůraznit, že EFSI by skutečně eh, měl eh, vytvořit přidanou eh, hodnotu a vytvořit investic. Mělo by tady být nižší riziko než to, co předtím investovala Evropská investiční banka. EFSI má také za úkol přilákat pozornost soukromého sektoru, soukromých financí. Takže to jsou ta kritéria, která bude třeba splnit. A pane předsedo, jestli mohu, tak někteří z vás se také vyjádřilo k inkluzivnímu růstu. OECD se tomuto tématu věnuje intenzivně a co pod tím pojmem chápeme, když říkáme, že je třeba liberalizovat eh, trh produktů, přijít se strukturálními reformami a liberalizovat i eh, trh práce, tak je třeba ještě eh, se politikami zaměřit na lidi, kteří vinou liberalizace trhu přijdou o práci a nebo zbankrotují. Tito lidé by ale měli eh, dostat pomocnou ruku, tak aby se mohli překvalifikovat, přeškolit. Je potřeba eh, výjít eh, s podpůrnými opatřeními, aby se mohli uplatnit jinde na trhu práce, tak aby byly možnosti vzdělávání nebo odborného vzdělávání pro tyto lidi. Takže to je část EFSI, kterou také je potřeba vzít v úvahu, protože i to vlastně zahrnujeme pod pojmem, pod pojem uh, inkluzivní růst. Děkuji, uh, paní van Heift. Děkuji, pane předsedo. Plně souhlasím s kolegyní z OECD, uh, eh, jenom ještě dva body navíc. Co se týče uh, pokroku v udržitelné ekonomice, neměli bychom se zaměřovat jen na investice, ale na celou politiku ochrany životního prostředí. Momentálně příliš dobře nefunguje systém eh, obchodu s povolenkami, takže je třeba se zamyslet nad jeho reformou a zajistit jeho lepší fungování tohoto eh, systému ETS. Když v Nizozemsku provedeme analýzu eh, nákladů a prospěchů systému ETS, tak vidíme, že není příliš pozitivní, protože dochází k erozi těch silných stránek. Další téma, inkluzivní růst. Hodně se mluví o stále větší nerovnosti v Nizozemsku méně než jinde, ale podíváme-li se na čísla, tak té rostoucí nerovnosti dochází, eh, protože množství vzdělaných lidí, kteří nemají práci, roste více než eh, míst pro ně. To je pro podniky ovšem dobré a Mělo by to také pomoci omezit nerovnosti v distribuci příjmů. Děkuji. Vy jste obě dvě vlastně také otevřeli prostor pro to zamyslet se i za hranice investic, což je jasná výzva pro urychlení práce na restrukturalizaci. Zazněly zde úvahy o vzdělávání, systému obchodu s povolenkami takže teď bych rád eh, otevřel eh, prostor pro jakékoliv závěrečné poznámky od delegátů, kteří by se chtěli vyjádřit k jiným tématům, eh, než jsou investice nebo EFSI, dalším tématům. tématům. Takže teď máte vlastně pole otevřené k tomu, abyste se vyjádřili ještě vlastně mimo tuto agendu. Prosím, ten pán vepředu. Já mám otázku, která se týká veřejných investic na paní Kivnymi. Eh, vy jste se jasně vyjádřila eh, k veřejným investicím. Eh, vaše nizozemská kolegyně je příliš, je, je poněkud skeptičtější. My v Nizozemsku vyž, vyžadujeme minimální návratnost veřejných investic 4,5 a to je způsobeno rizikovou prémií 3 Eh, což z hlediska eh, daňového poplatníka je tak, že mnohé tyto projekty nejsou ziskové. Moje otázka. Souhlasíte s rizikovou prémií 3 eh, na veřejné investice a pak, když ano, jakým způsobem to navazuje na váš názor, že potřebujeme více veřejných investic, abychom podpořili ekonomický růst? Ano, pane předsedo, já tady navážu na následující věc. U krátkodobých opatření mnohé evropské země a jinde, kde se má něco provádět jako společná iniciativa v celé EU, jde o stimulaci ekonomiky a přitom nezhoršování zadluženosti, tedy investice jsou potřebné z toho pohledu, co jsem ale zároveň i zdůraznila, že by opravdu to neměly být investice jenom pro investice, tedy na cokoliv. Musí to být iniciativy, které mm, prospějou jak ekonomice, tak i potenciálně budou dlouhodobě prospěšné. Takže je správné mít přísná kritéria, zvážit eh, nutnost investic i z tohoto úhlu pohledu a například si říci, že určitá investice bude dávat větší smysl za rok, za dva, a naopak jiná už nyní. Kritéria teda by neměla být snižována, by neměla erodovat. To v žádném případě. A souběžně by měly být prováděny strukturální reformy. To je, ale není moje hlavní poselství. To spočívá v tom, že strukturální reformy jsou potřebné a na celoevropské úrovni další dokončení jednotného trhu. Nyní zkusíme trošku zrychlit. Ještě by někdo chtěl něco říci? Prosím, 41. Gerald Telína z rakouského parlamentu. Já bych zde měl takovou připomínku. Investice jsou sice důležité, záleží na nich, ale ještě více záleží na růstu. Ehm, ať už se rozhodujeme pro veřejné či e, soukromé investice, nepomůže nám to, pokud není poptávka. Čili například, pokud by banky začaly rozdávat úvěry firmám, e, které ale nemají kupní sílu pro své výrobky, tak nám to nepomůže. Musíme vždy zvážit i kupní sílu spotřebitele. A i to je velice závažný faktor při posilování investiční politiky. Tedy jako podnik musím dokázat, ať už prodat více výrobku u sebe, nebo vyvést je a posléze už se můžu ucházet o investice. U investic ve veřejném sektoru tady chci progratulovat svému lotyšskému kolegovi, který zde přichází s námětem státní banky která by to Unie financovala, ale moje otázka zní, odkud vezmeme peníze. Proč se musíme nechat eh, investovat eh, soukromými bankami? Já bych měl pochopení proto, kdyby banky eh, peníze střádatelů Eh, půjčovali státu. Ale bohužel tak toto nefunguje. Banky si tvoří kapitál a 95% tvorby eh, peněžních eh, investičních prostředků proudí přes soukromé banky. A já se táží, proč. Je to pravda. Je to opravněný dotaz. Pokud se stát potřebuje refinancovat, vydává státní obligace, a e, pokud stát potřebuje peníze, tak to jsou e, daně občanů a ty občané platí e, ze svých příjmů. Takže tady vůbec by nebylo nelogické, kdyby si i stát ufinancoval investice, i by si stát prostřednictvím nějaké banky vedl um, politiku um, um, úvěru a uh, tak dále. A nebo druhá alternativa by byla um, i e, úvěry, které by byly napojeny na růst, jejichž e, úroková sazba by byla navázaná na míru růstu. Já bych se chtěl lotyšského kolegy zeptázat, zda uvažovali v Lotyšsku i například vydání těchto růstových obligací. Děkuji, říká předseda. Ano, jasná podpora lotyšského hlasu, ale zase vidím, že někdo naznačuje, že je proti. Jsem tedy rád, že zde máme takovéto názorové rozpětí. Nyní navrhuji, abychom ukončili tuto diskusi. Ještě než předám slovo Tomasu Hendlovi, tak bych si dovolil vypíchnout pár záležitostí, o nich jsme hovořili dnes dopoledne a pak Tomas hrne, eh, tedy dnes dopoledne a Tomas hrne odpoledne. Hovořili jsme dnes o ekonomikách členských států a zdá se, že vládne široká zhoda v tom, že Eh, svádění těchto ekonomik dohromady je eh, klíč k úspěchu hospodářské i měnové unie eh, v dlouhodobém výhledu. Jaká by měla vládnout pravidla, čí by měla být odpovědnost za dodržování těchto pravidel a jak by vše mělo probíhat a jak to může být demokraticky řízeno i kontrolováno. Zpráva pěti předsedů nám dává určité vodítko ohledně iniciativ v nejbližší budoucnosti, ale zároveň zbuzuje nová, nové pochybnosti a nová dilemata. Jak ať už jsou hospodářské či politické výzvy budoucnosti jakékoliv, budeme ji muset čelit společně. Mnozí delegáti potrhovali, že pouze společné řešení dává smysl. Dnes, ale i v budoucí rozpravě, máme možnost zamyslet se nad společným přístupem, společným chápáním eh, těchto záležitostí a já jsem přesvědčen, že takovéto výměny názoru, jako ta dnešní, jsou klíčové jednak k nastolení hospodářské, ale i politické konvergence. A ještě než předám slovo panu Hendlovi, svému spolupředsedajícímu, chci mu velice srdečně poděkovat a poděkovat i Evropskému parlamentu, který nás dnes hostil. Zaslouží si aplaus rozhodně. Já, Vážení kolegové, dostáváme se k závěru naší meziparlamentní konference 2016. Dovolte, abych teď jež, ještě nabídl několik poznámek. Není možné to stručně všechno schrnout, o čem se zde hovořilo za ty uplynulé dva dny. A víte, že jsem předsedajícím eh, nebo předsedou výborou pro zaměstnanost v Evropském parlamentu proto bych rád pohovořil o něčem, co je pro nás všechny důležité. Podle čísel čtvrtina evropské populace žije na anebo pod hranicí chudoby v Evropě. To je pro mě zcela obecné, univerzální téma, eh, o kterém musíme hovořit v návaznosti na investiční politiku. Neznamená to, že zde musíme pouze dogmaticky eh, reagovat na otázku buď veřejné nebo soukromé investice. Investice, které máme buď v rámci EFSI nebo Junkrova plánu v budoucnu na evropské úrovni nebo mezinárodní úrovni podpořit, musíme se zaměřit přece jenom na eh, také tvorbu pracovních míst, samostatných eh, pracovních míst bez bez toho, co e, vlastně všechno zatěžuje veřejné výdaje a státní rozpočty. Tyto investice by měly také mnohem více se zaměřovat na budoucí podporu e, pracovního trhu a na to, jaké kvalifikace a dovednosti bude e, vyžadovat. Situace se v Evropě hodně liší, co se týče kvalifikace lidí, ku příkladu eh, v oblasti kompetencí eh, výpočetní techniky. Když eh, si poslechneme vědce a manažery, tak vlastně teď žijeme během čtvrtém průmyslové revoluce, kde tato kvalifikace je zvláště žádana. Proto se musíme společně snažit, aby evropsky i vnitrostátně jsme se zaměřovali na to, poskyt, zvýšit kvalifikace v tomto odvětví, abychom eh, také eh, vytvořili zaměstnatelnost eh, lidí. A další poznámka. Obě dvě dnešní odpolední řečnice hodně hovořily o na byrokratických překážkách. Já vás chci podpořit o to, eh, poprosit o to, abyste, eh, abyste co, když mluvíte o eh, byrokratické zátěži, hned automaticky s tím nemysleli také na pracovní právo a ochranu sociálních vymožeností a trhu práce. mnoha zemích je toto velice kritizováno, toto odvětví, tam je to demontováno, ku příkladu v Řecku ta ekonomika eh, není z tohoto eh, hlediska vůbec úspěšná. A eh, ještě jenom pár myšlenek na cestu. Když se podíváme na to, jakou Evropu chceme budovat, tak se musíme dnes zaměřit na to, abychom politickými a ekonomickými úvahami na to, abychom také zapojili lidi, aby zase začali věřit v Evropu, protože lidé věří stále méně v Evropu, eh, stále méně věří eh, v možnost eh, tvorby politiky a dokonce také méně věří v demokracii. To musíme mít na paměti jak na evropské úrovni, tak v národních parlamentech. Příště se uvidíme v Bratislavě. Kolegové ze Slovenska plánují tuto další konferenci v druhé části tohoto roku v říjnu. E, já vám všem přeji šťastnou cestu domů a dobré myšlenky, vzpomínky na tuto dvoudenní diskusi a přeji vám mnoho štěstí až do příště. Děkuji vám.